demokratická přeměna, zejména v oblasti právě spravedlnosti a vnitra. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši účast na této rozpravě. Nyní bych rád informoval kolegy, že mám šest návrhů na usnesení na konci této rozpravy a rozprava je tímto ukončena. A můžeme, můžeme pokračovat eh, hlasováním. Jako obvykle budu hovořit ve své mateřštině, takže si prosím nasaďte sluchátka. Na pořadu jednání je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Iránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Satara Beheštího přejdeme k projednání společného návrhu usnesení sedmi politických skupin který má za cíl nahradit všechny návrhy usnesení na toto téma s novým textem. nevidím žádné připomínky a proto předkládám k hlasování odstavec thirteen oddělené hlasování. kdo je pro? děkuji. kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato odstavec 14. Kdo je pro? Split vote, yeah, first part, první, první část, kdo je pro? Děkuji, je někdo proti? Nikdo zdržel se někdo hlasování? Bylo přijato. Druhá část, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme si toto hlasování elektronicky. Prosím, otvírám hlasování. Končím hlasování. Bylo přijato. Přistoupíme k bodu odůvodnění L. Paní Kejzer má ústní pozměňovací návrh, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Je to prakticky eh, technický pozací návrh, byla tam nesrovnalost textu. Eh, pan eh, Žafar Panají, jak jsme se domnívali, byl ještě ve vězení, ale už není, protože je na svobodě, i když běží teprve odvolání proti rozsudku. Je to uprostřed odstavce, takže whereas Nashrin Sotude is serving a jail sentence, který je ve vězení za svoji práci, kde upozorňovala na porušování lidských práv v Iránu a zahájila hladovku poté, co jí byly upřeny návštěvy rodinných příslušníků. A whereas zatímco Jafar Panahi um, podává odvolání proti šestiletému trestu odnětí svobody, 20-letému zákazu eh, filmování a zákazu cestování. Takže toto je nové znění. tedy o tomto bodu odůvodnění l. kdo je pro? děkuji. je někdo proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. a nyní hlasujeme o celém společném návrhu usnesení. kdo je pro? děkuji. kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. přejdeme k dalšímu bodu jednání. Je to hlasování o šesti návrzích usnesení o situaci v Barmě, Myanmaru, zejména o pokračujícím násilí ve státě Rakhine. Přejdeme k projednání společného návrhu šesti politických skupin. Nejsou žádné pozměňovací návrhy, proto předkládám celý návrh k usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? zdržel se někdo hlasování bylo přijato. na pořadu jednání hlasování o šesti návrzích usnesení o situaci migrantů v libyi. dávám hlasovat tedy o tomto usnesení jako takovém Hlasujeme prosím jmenovitě. roll call vote otvírám usnesení eh, hlasování končím hlasování usnesení bylo přijato. dámy a pánové eh, toto je konec hlasování. zápis dnešního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání pokud nejsou žádné námitky usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům které jsou v nich jmenovány. zasedání evropského parlamentu je přerušeno. denní zasedání skončilo.